Okay, colleagues. Vážení kolegové, pakliže dovolíte, budeme pokračovat v našem zasedání. Dostáváme se tedy k bodu 16 na pořadu jednání zavedení rámcového programu pro výzkum a inovace Horizon 2020. Bude to bude to představa, eh, předsta, pardon, bude to bod 17 nejprve, tedy prezentace výběru projektu TEN-T v rámci výzvy k předkládání návrhu 2011 ze strany Evropské komise. Vítáme tady pana kolegu z komise a rovnou mu dáváme slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, za tuto příležitost předstoupit před vás a představit vám výsledek procesu výběru projektů pro, eh, výzvy, pro výzvu 2011 v rámci ten Komise už v tomto roce prezentovala výsledky Eh, víceletého programu, to znamená mořské dálnice, informační služby AMTS. A tentokrát se jedná o výroční program, který, jak se dozvíte za chvilku, zahrnuje několik eh, dopravních priorit, prioritních politik a zaměřuje se také na přípravu projektových eh, cest a na přípravu dalších programů v rámci nástroje pro propojení Evropy. Dali jsme k dispozici v podstatě teď, za to se omlouvám, ale lépe pozdě než později, eh, brožuru, která představuje výsledky. A pro ty z vás, kteří jste se účastnili předchozích úkolů, eh, to znamená, že teď máte před sebou brožuru, která je informačně obsáhlejší než v minulosti a vidíte to od stránky 39 kde najdete velmi podrobnou prezentaci projektů, které se doporučují pro další financování. Promiňte, říká pan předseda, máte všichni ten dokument, kolegové? Táže se do sálu. Popro, poprosili bychom uvaděče, jestli byste mohli distribuovat ten dokument po sále. Je to tato brožura, kterou teď vidíte. E, já vám, Filipe, dodám kopii. A už ji tam máte, výborně. Takže eh, pokračuje pan Paké, eh, tato brožura obsahuje více informací než posledně, informuje se o projektech doporučených k financování a zahrnují se tam informace i o projektech, které nejsou doporučené pro další financování. Je tam také krátké schrnutí eh, doporučení hodnotící komise, proč u kterých projektů bylo doporučeno financovat nebo nefinancovat podle toho. Pokud jde o proces jako takový, komise společně s agenturou zodpovědnou e, za TNT a e, odbornou komisí dokončila výběrový proces a e, v rámci něj stanovujeme 74 návrhů na financování a představujeme ho nyní vašemu výboru. Ve čtvrtek to pak půjde 12. července, tedy komisi zástupců členských států pro financování a pak, když získáme i její souhlas, bude spuštěn běžný konzultační proces, který skončí snad do konce tohoto měsíce a jak doufáme, eh, pak se to vrátí do vašeho, eh, do, do komise na, schránění, eh, na schválení. A to závěrečné rozhodnutí, to znamená těch 74 projektů, bude pak prodiskutováno Eh, s aktéry v nich zaangažovanými a konečné rozhodnutí padne do konce letošního roku. Ten víceletý program v roce 2012 už jsme měli, toto je tedy ten výroční program. Struktura tohoto programu v podstatě reflektuje stejný program loňský, máme stále pět hlavních priorit. Jednak financování projektů podporujících eh, integraci dopravních systémů, takže to jsou multimodální projekty nebo projekty eh, podporující interkonexe, například na vodních cestách nebo u námořních přístavů. Další priorita se zaměřuje na změnu klimatu a eh, boj s ní, a na snižování emisí skleníkových plynů, to je tedy na jednu stranu, a na druhou stranu pokrývá také celou řadu projektů, které byly připraveny v kontextu eh, diskusí eh, o severních eh, mořích eh, kolem Evropy. Týká se to těch nízkosirných zón a výzev pro oblast paliv, respektive týká se to toho, že pohonné systémy na moři od roku 2015 nemají um, jak si exhalovat větší objemy síry. Takže jde jednak o projekty LNG a projekty typu LNG. To je tedy 2A a 2B. Třetí priorita. Ehm, tu jsme diskutovali v kontextu nástroje pro propojení Evropy. Toto je priorita, která se zaměřuje na pomoc příjemcům s přípravou projektu, tak aby ten samotný harmonogram projektu nástroje CEF byl dostatečně vyzrálý. Eh, v rámci této priority je také několik cílených projektů, kde eh, se budou podporovat i tvrdé investice v rámci programu TEN-T. Čtvrtá priorita to je opět eh, propojeno s nástrojem pro propojení Evropy, ale také s projektovými obligacemi, protože toto je priorita, v rámci které podporujeme eh, projekty eh, s inovativním financováním. A to v rámci PPP a nebo nějakým inovativnějším blendingem, spojením veřejného soukromého financování. Návrhů zde byla celá řada. A nakonec řekněme, to nejlepší nakonec, ačkoliv ta adsorpce není taková, jak jsme doufali. V prioritě 5 připravujeme podklady pro budoucí rámec TNT, o kterém se hovoří na vašem výboru a o kterém se hovořilo v radě. Připravujeme pak zázemí zejména pro prezentaci tzv. Core Network Corridors, to znamená těch páteřních koridorů, které pokud se e, schválí parlamentem, budou hlavním nástrojem pro implementaci rámce TNT. V rámci této priority financujeme příjemce, kteří chtějí připravovat tyto základní dopravní sítě. Podporujeme také implementaci eh, aktuálních nákladních koridorů, které, jak víte, budou základní součástí těch core corridors do budoucna. Výroční výzva ten tý proto eh, se zaměřuje na eh, priority politik a nabízí také určitou míru financování um, skutečné infrastruktury. Dovolte mi zmínit několik čísel. Celkově hovoříme o 200 milionech eur. Eh, objevily se návrhy a žádosti eh, o výši financování celkem eh, zhruba 420 milionů euro, takže bylo to více než dvakrát tolik, co jsme Eh, co jsme, co jsme měli k dispozici v rámci rozpočtu, což je dobře, protože tím můžeme zajistit, že finance získají a pro financování budou doporučeny jenom ty nejlepší projekty. Jako obvykle eh, to probíhalo ve dvou krocích. Jednak byla externí evaluace, Eh, ta už byla zavedena do tohoto programu v roce 2007. Šlo o to, že odborníci na eh, dopravu společně s exekutivní agenturou TNT provedli revizi projektů, zhodnotili to, do jaké míry projekty plní kritéria kvality, relevance pro TNT a evropské přidané hodnoty a vyzrálosti projektu. Toto externí hodnocení omezilo ten počet projektů ze 138 na 84 což znamená nějakých 54 návrhů projektů e, nebylo doporučeno na financování už v této fázi externí evaluace, protože nesplnili klíčová kritéria stanovená v rámci výzvy. A e, od té doby vlastně, co jsme zavedli externí evaluaci, e, kdy tedy zajišťujeme hloubkovou analýzu návrhu, komise si eh, nevyhradila právo financovat jakékoliv projekty nedoporučené pro financování externími evaluátory. V druhé fázi potom ehm, zkoumá komise ty návrhy doporučené na financování, tedy těch celkem 84, což bylo ještě nad rámec stanoveného rozpočtu a pro tyto účely máme interní panel eh, složený ze zástupců různých služeb komise, DG Environment, DG Regio, DG, DG Move, Eh, to byli tedy lidé, kteří zhodnotili projekty doporučené pro financování a kteří rozhodli, že doporučí 74 z 84, ehm, jakoby do finále řekněme. Ty projekty jsou rozprostřeny přes všech pět priorit eh, stanovených v rámci výzvy. V některých částech ehm, jsme byli úspěšnější než v jiných. Ta čísla máte na, hned na prvních stranách brožury a když se podíváte na stranu 10, tak tam uvidíte vizuální rozptyl geografických eh, lokací jednotlivých projektů. Jak vidíte, eh, ten rozptyl je poměrně dobrý ve všech členských státech a když se podíváte na barvy, tak tam vidíte zase prioritu a Eh, výši navrhovaného financování. Takže projekty průměrné velikosti do, řekněme, 2,5 milionů eur eh, vidíme rozptýlené ve všech členských státech. Myslím, pane předsedo, že to bylo asi takto nejdůležitější ve věci této výzvy. V roce 2012 eh, proběhne ještě jedno kolo výzev, bude zahájeno ještě jedno kolo výzev, takže v roce 2012 už se projekty prezentovat nebudou, ale do konce tohoto roku eh, za vámi ještě přijdeme a budeme vás informovat o nové výzvě. Tentokrát se bude jednat opět o víceletý rámec, eh, který bude využívat zbylý rozpočet v rámci tohoto programu, včetně určité části rozpočtu, která bude uvolněna po přeskumu v polovině období. Ovšem, k tomu se dostaneme, jak říkám, později v průběhu tohoto roku, až budeme znát eh, přesný rozsah tohoto víceletého programu. A buď na konci tohoto roku nebo na začátku příštího roku proběhne také ještě jeden poslední víceletý program, podobný jako prezentuji dnes, kdy se opět budeme zaměřovat zejména na přípravu eh, projektových kanálů, eh, přípravu budoucího rámce TNT. A musím říci, že doufám, že v rámci tohoto posledního víceletého programu bude vyšší míra adsorpce ve všech členských státech Eh, zejména pokud jde o tu přípravnou část programu, tak, aby projekty eh, mohly skutečně být zahájeny tak, aby až nástroj CEF bude k dispozici, aby byly vybudovány náležité projektové kanály, které zajistí, že budou projekty připravené k nastartování. Já myslím, že těch 74 projektů snad pro boha nemusím probírat jeden po druhém, eh, ovšem pakli, že to bude v zájmu vás a poslanců, tak to udělám. Děkuji vám, pane Pake. A teď tedy poslanci, pan Kančán, vy jste zde zdá se za EPP, takže máte slovo jako první. Non so se sono del PPE, ma comunque dico lo stesso quello che penso. Nevím, zda jsem zástupcem EPP, ale řeknu, co si myslím. Mám několik otázek na pana Paketa, který odvedl dobrou práci. Se podíváte na stránku 9. Neměl jsem čas se na to mm, podrobně podívat, takže moje otázky nebudou úplně přesné. Ale když se podíváte na tu ilustraci na straně 9, tak tam jsou nějaké větší projekty. A e, ta třetí část, třetí priorita, mají na to více peněz nebo jak? E, Mm, protože tam je ještě v priorita čtyři. Myslím, že těch málo prostředků, které máme, musíme eh, se pokusit nalézt i privátní financování. Takže bude větší tlak na prioritu čtyři. Um, je tam hodně železnic, ale málo námořních ehm, projektů námořní dopravy a eh, vodní cesty. Obecně tedy vodní dopravu. A to je velice významné v oblasti dopravy. A zasloužilo by se to větší pozornost. Třetí otázka, která se objevila Řekl jste, že byl další tender do konce roku a pak další výběrové řízení na příští rok. Já jsem úplně nepochopil, jak e, fungují ta výběrová řízení. To se dostáváme do roku 2000, na konec roku 2013. Takže od teďka do konce roku 2013, na konce sedmiletého projektu. Kolik je tam těch výběrových řízení? Jsou oba letos nebo jeden letos a jeden příští rok? Já bych chtěla přesnější informace k tomu. A teď se podívám na ty návrhy. A vidím, že A mě by zajímaly projekty mezistátní, nebo eh, uvažujete tenhle aspekt vůbec, uvažujete o něm? Um, děkuji, pane předsedo. Já nebudu zacházet do podrobností, dokumenty jsme dostali, můžeme to, se to projít. Je důležité, aby se výboru dostali všechny informace včas, takže za to vám děkuji. Na první pohled se ty námrhy jeví velmi dobře, nemám problém s prioritou 3. Myslím, že jde o to, co nejvíce investovat do sítí TNT. Pak se musíme podívat na možnosti privátního financování, také se uvažuje o projektových dluhopisech, ale to může být pouze součást celkového finančního mixu. A bude potřeba přímé veřejné podpory ze strany vlád a institucí. Pak mám další poznámku. Téměř polovina té podpory jde na studie a my bychom si přáli, aby se to realizovalo konkrétně. Možná bych se mohl zeptat, zda vaše zkušenosti z minulých let ukazují, že po průběhu těch studií se mm, vytvořily skutečné projekty. A nebo se to tedy zastaví. Takže by stálo za to podívat se na skutečné hmatatelné výsledky těch studií. Jeden bod na závěr. Komise se tento týden sejde a ta představa je taková, um, že se sejdete s členskými státy a to budou mít poslední slovo, takže toto je vlastně konečný návrh. Děkuji, paní Bilba. Já bych chtěla nejprve poděkovat komisi za vysvětlení, které nám poskytla. A pokud jde o tu iniciativu, o které jsme byli před několika dny informováni mailem. Chtěla bych se zeptat na ten postup, jak bude vypadat. Za prvé, eh, u této výzvy vidíme, že jsou tam některé projekty, které byly skupinou expertů označené za prioritní a mohou se částečně překrývat eh, s prioritními projekty v rámci Connecting Europe. Jak se tedy zajistí slučitelnost tohoto postupu eh, výběru projektů s výběrem v rámci iniciativy Connecting Europe, kde jsou definovány hlavní projekty a také tam budou eh, možnosti financování. Mně se zdá, že to jsou dva odlišné postupy, které by se mohly překrývat a nebo zda tato studie se potom ještě nějak zpětně odrazí v tom Connection Europe. Mně není prostě jasné, jak to je navzájem propojené, jaká bude vzájemná slučitelnost těch dvou nástrojů. To je jedna věc. Dále, ta analýza expertní komise bude eh, nyní předložena komisi a pokud jsem to pochopila dobře, tak právě komise rozhodne, které projekty konkrétně budou financovány. A tyto projekty, nebo některé z nich, se týkají států, které jsou momentálně v dosti špatné hospodářské a finanční situaci. Bude se vyžadovat, aby každý stát zajistil určitý podíl spolufinancování. A já se tedy ptám, zda ve výběru projektů jste už zvažovali ten podíl jednotlivých států na financování. A za třetí, chtěla bych vědět, zda ten výběr projektů pak třeba mohou nějak odmítnout i členské státy. Zda členské státy mohou odmítnout některý konkrétní projekt právě kvůli možným škrtům v rozpočtu pro tento rok a pro příští rok. Zda jste tedy tuto situaci zvažovali. Děkuji. Thank you, Mr. Kramer. Díky, pan Krámer. Děkuji mnohokrát. Chci poděkovat za úvod komisi a děkuji i za tu brožurku. Samozřejmě na první pohled si tam člověk nevyčte úplně všechno, ale dovolte mi několik otázek. Proč eh, plynové a elektrické dálnice, gas and, gas and electric highways. Jde přece o energii. Za to nejsme my jako výbor zodpovědní. Takže nevím, proč to tady je vůbec uváděno. Pak, podívám-li se teď na ty tabulky, tak, z toho vidíme, respektive nabízí se ta kritika. Obecně lze říč, říci, že železnice se upřednostňují a silnice se naopak e, potlačují. Což je smysluplné vzhledem k ochraně klimatu a vzhledem k tomu, že víme, že v posledních 50 letech se enormně naopak podporovala silniční doprava a s tím je teď konec. To je dobře. Na první pohled Eh, zde vidíme určité kritické body v oblasti vodních cest. To se tady redukuje. Eh, to jsou tady nějaké představy na prvních několik let, že se tady neobjevuje Labe a Dunaj, to je sice dobře, ale nevím, jestli s tím třeba za rok zase přijdete. Já bych eh, rád věděl, jaká je zde závaznost v této věci, nebo jaká je zde potřeba toto zmiňovat. V Německu doprava na vodních, vodních cestách eh, za 15 let klesla z 18 na 12 Máme zde přitom ten Dunajský kanál, který stál mnoho miliard a v roce 2000 tam bylo ještě 10 tisíc jednotek tun a v posledním roce nějakých 250. Takže to nám také klesá. A do toho investovat je ztráta peněz pakliže tedy eh, víte, o čem mluvím. Eh, samozřejmě eh, rozhodnutí mají členské státy a oni si to nenechají, nenechají vzít. To je zkrátka pravomoc členských států, rozpočtová pravomoc, tu si žádný parlament vzít nenechá, to je jasné. Hlavní věc, kterou chci ale říct, je ta, že když se podívám na ty velké tečky, to je tedy ta strana 17, tak tady vidíme obrovský kruh kolem Mnichova. To je ten tunel Brenner Basis. Kolem Turína eh, je to další. Čím větší kolečko, tím víc peněz, že ano? Respektive tím víc peněz se investuje. Eh, Vídeň, Bratislava, je tam obrovský kroužek. A to je ten balcko jadranský koridor. To je v podstatě rakouský projekt, který si prosadil kdysi pan Heidr. E, a e, nikdo, nikdo další nedostane v podstatě ani euro, to znamená e, ani Klagenfurt, ani nikdo další. A protože Rakousko si to nemohlo dovolit samo uplatit, tak se řeklo, ano, to je ten balcko jadranský projekt. A když se na to podíváme, tak v podstatě vidíme, že od Bratislavy skrz Panonii, protože to se tak ještě pořád jmenuje, se bude elektrifikovat trať za dvacetinu peněz a ve dvacetině času, než co by to normálně stálo. A já tady nevím, já bych prosil, aby někdo ty velké projekty přeskoumal, protože ten princip think big, think big byl v, už v minulosti. Teď musíme jednat hlavně inteligentně. Děkuji. Eh, pan Retuk, máte tři minuty. Eh, my jsme měli na začátku dost času, ale všichni přetahují, takže prosím, pan Ertuk, tři minuty. Nejprve eh, ten balíček je velice zajímavý. 43 z těch 75 je pod prioritou 3, proto hm, chci na urychlení těch dosavadních projektů TNT. 30 5 milionů euro to je druhá největší finanční část ekologie priorita 2. Dále um, projekty um, proti znečištění ovzduší. Na, na straně 10 tam je akumul, akumulace různých projektů Belgie, Nizozemí a uh, jaké tam jsou důvody. Druhá otázka se týká priority 2. Tady vidím u redukce CO2 v oblasti dopravy, tam je to trošku slabší u těch eh, výběrových řízení. Z jakých důvodů? Priority 3. Ten přístup je správný a důležitý, totiž urychlit ten projekty ten a dát k tomu dispozici peníze, a to znamená ty související sítě a s důrazem na ekologická řešení. Co se týče mm, té realizaci dosavadních projektů, um, priorita čtyři. tam nejsou jenom IPP projekty, existuje nějaké hodnocení inovativních finančních instrumentů k tomu? To je moje otázka. Děkuji. Děkuji. Pan Howitt? Děkuji. Ehm, jsem velice rád, že jedno z doporučení ehm, týkající se um, dopravy, um, řešení v Suffolku, v Mityboru a Westminster do, do Irska, a, e, že se to tam objevilo, takže za to chci poděkovat, za toto rozhodnutí mohu vás ujistit, že toto je velice um, důležité, nejenom pro um, mm, Felistou, ale také umožní větší objem obchodu. Mám tři otázky. První se týká Eh, zda pan Pake může říct něco o evropské přidané hodnotě, proč to tady je, ten projekt. Za druhé, má nějaké eh, komentáře k tomu, kdy ten projekt může začít? A na závěr, jak eh, pan Pake popsal konzultace parlamentu a mm, výbor členských států. Jak to vypadá s tím TNT? Kolik, jaké procento těch návrhů je schváleno? Jaká je změna mezi touto fází a konečnou fází z minulých zkušeností? Je to formální schvalování, anebo sam, se tam dějí změny a proč? Děkuji, pan Bradbon. Děkuji, pane předsedo. Tři stručné připomínky. Já jsem si ten dokument prostudoval velice zběžně a stálo se mi, že ta důraz na odstraňování úzkých hrdel je správný. A to je asi nejlepší způsob využití omezených zdrojů. Dále mm, k tomu, co říká paní Bilbao, možný konflikt s tím um, projektem Connecting Europe, protože tady hrozí, že půjdeme dvěmi e, různými cestami, které se nespojí, i když by měly. Takže e, třetí bod, to se týká časového rámce. Vím, že řada těchto projektů je považováno za priority, ale zajímalo by mě, zda bude nějaký problém s kofinancováním těchto projektů. Zajímalo by mě ze strany komise, zda existuje nějaký záměr nebo návrh dát tam nějaké klauzule nebo pravidla, eh, dokdy ty projekty musí začít, aby ty prostředky, které byly alokovány, byly znovu mm, využity, pokud ty projekty ne, nezačnou v určitou dobu. Dále k tomu, co řekl kolega z východní Anglie. Já jsem trošičku zmaten, protože jsem očekával, i když to bylo možno, možné zlepšení z A40 M2 až do Midlands na sever, tak eh, to tam není zmíněno. Neočekávám tady, eh, že tady uslyším odpověď, ale možná by se na to pan Pake mohl podívat. Tam byl předložen nějaký návrh na zlepšení v těchto oblastech, především v těch eh, dopravních uzlů kde jsou velké problémy, úzká hrdla, zácpy a e, černá místa, kde dochází k nehodám. Děkuji, paní Ajela. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat panu Paketovi a komisi za veškeré informace, kterou tady postupně vstřebáváme. Já bych se chtěla nejprve zeptat, souvisí to s tím, to snad se ptali kolegové, jakým způsobem chcete tuto výzvu eh, propojit s programem nebo s přípravou nových transevropských sítí. Už eh, tedy s členskými státy se vlastně předběžně dohodly ty největší koridory a chci se zeptat, zda tam tedy je nějaká podmíněnost. To znamená, členské státy už něco předložily a zda tedy teď tady mají být eh, projekty, které souvisí s těmi studiemi do budoucna, anebo zda prioritně mají dokončovat to, co se udělalo v minulosti. A dále bych se chtěla zeptat eh, na tu pátou prioritu, to jsou eh, koridory pro zboží, jak to tam bude vypadat. Dále, eh, ten eh, politický signál. Teď tady je vlastně výzva A mm, vlastně ještě předtím, než byl dokončen ten cyklus, znamená to, že se tedy nevynaložily veškeré eh, prostředky je třeba nějak jasně vysvětlit eh, v tomto parlamentu i eh, mimo parlament, že tyhle výzvy jsou proto, že vlastně byly uspořeny nějaké peníze, aby to nevypadalo, že na poslední chvíli chceme vynaložit nebo vydat ty peníze, které jsme zatím nevydali. Dále eh, projekty v zemích nové soudržnosti. Viděla jsem, že tady jsou projekty v Polsku, v pobaltských zemích. Můžete nám říci, zda je tady možné toto používat jako osvědčené postupy Eh, aby se tedy ukázalo, jak lze do budoucna lépe pracovat. A konečně viděla jsem, že tam bylo hodně takzvaných eh, neveřejných applicants, jak se uvádí v tom dokumentu. Můžete nám říct, kolik jich tam bylo vlastně, jak si z veřejného sektoru a kolik z neveřejného sektoru těch žadatelů. Děkuji vám. Děkuji, pan Kumusakos. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych také chtěl poděkovat panu Paketovi A děkuji vám tedy eh, za vysvětlení těch jednotlivých projektů. Mám pouze eh, několik otázek, protože hodně otázek už tady zmínili kolegové. Nejprve. Tyto projekty se dostávají vlastně do určitého milníku, eh, kdy přecházíme vlastně z toho staršího způsobu uvažování z té, eh, pro TNT a teď vlastně eh, přecházíme do budoucna. Nevznikne tady takový vlastně prostor nikoho nebo země nikoho, protože se jedná o dvě různá období a mě by zajímalo, jaký tam bude ten přechod, to propojení. A pak pro projektové dluhopisy. Uh, už eh, pro některé projekty se rozhodlo o pilotní fázi. Chtěl bych se zeptat, jaký to bude mít vliv a dopad na nové eh, projekty. Nebo zda budou ještě nějaké další závěry k tomu. Paní Meissner, děkuji. Eh, mnoho už bylo řečeno, nemusím toho tedy mnoho doha, do, do dávat. Je dobře, že pane Pake, že máme eh, výsledky zobrazené na mapě, jenom tedy vidíme tu přeshraničnost a to, kde jsou ta úzká místa. Jinak mě eh, zajímá jedna věc, kterou říkal pan Komucakos, to jsou ty project bondy, ty projektové dluhopisy. Ehm, mě by zajímalo, jak to bude vypadat s těmi cenými papíry, které máme dát Evropské bance na těch 230 eh, miliard, miliard eh, euro, co to bude za projekty a jak to vůbec bude fungovat. A dále chci navázat na pana Bradberna. Je zde ten princip use it or lose it, eh, které, když se, budou, když se budou tyto projekty zadávat, tak musí být stanoven i přesný harmonogram, jak budou probíhat. Děkuji. Děkuji, pan Rike. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Děkuji komisi a panu Paketovi za kvalitní dokument. Já mám dvě poznámky a dvě otázky. První poznámka. Chápu, že v rámci předchozího víceletého finančního rámce to byl dobře známý eh, mechanismus, na který se teď tedy navazuje. Za těchto okolností máme určitě nějaké tedy eh, výhledy, ale nevíme, jak to vlastně potom bude vkovat do budoucna, jak bude vypadat ten budoucí mechanismus. Druhá poznámka. Je tady poměrně málo projektů v zemích soudržnosti a to ukazuje, jak je nutné eh, vlastně přičlenit 10 miliard eur na země soudržnosti, tak aby se mohli podílet na projektu transevropských sítí. A pak mám dvě otázky. Víceletý program bude částečně eh, vyčerpán v rámci eh, studií, které tady jsou zmíněny. Chtěl bych se zeptat, zda budou ještě nějaké další, to je moje první otázka. A druhá otázka, samozřejmě u těch projektových dluhopisů tam to nemůžete zapsat do tohoto typu programu, protože není, vy nebudete vybírat ty projekty, které budou financovány projektovými dluhopisy. Budou to eh, především eh, ústavy jako Evropská investiční banka. A chci se tady dát, vy třeba tedy aspoň připravíte nějaké portfolio, eh, ze kterého potom ta banka bude vybírat, nebo jak to bude přesně probíhat. A ještě mám tedy poslední otázku u toho plánu MIE předpokládáte, že se tedy eh, změní třeba nějak objem rozpočtu a že to bude znamenat třeba méně studií a více stavebních prací? Mr. Liberácký. Pan Liberacký. Bardzo. Z taką wagą przejrzałem tę propozycję. Děkuji. Já jsem si přečetl ty návrhy s velkým zájmem a chtěl bych se zeptat na jednu věc. Četl jsem, že v Polsku se bude investovat zhruba za 37 milionů celkem v oblasti stavebnictví a za 2,5 milionu e, v oblasti studií. To znamená, že polská vláda požádala o tuto částku, e, jedna věc se odmítla, ale to je vedlejší věc. Je to tak správně? Děkuji. A teď velice stručně ještě já, pane Paké. Eh, jednak vám děkuji za prezentaci této brožury a i já jsem si stručně prohlédl. Mě zarazilo to, co podobně i ostatní poslance, eh, jak jste eh, se snažili propojit priority s přeshraničním aspektem, což je samozřejmě něco, co tento výbor podporuje. A to, že jste se snažili jít směrem interoperability a interkonektivity mezi různými typy přepravy. A také to, že e, chcete podporovat stávající projekty v rámci TNT a pokračujete v nich, chcete je nadále zlepšovat. Celkově vzato si myslím, že ta brožura je velice dobrá, dobře udělaná. E, teď tedy přejde členským státům, ale abych tak trošku předeš, přede, předjal, co odpovíde panu Havitovi, ono velice málo kdy se objeví nějaké velké změny e, tohoto dokumentu a když už, tak chceme vždycky vědět proč. Takže v tomto smyslu si nemyslím, že se cokoliv radikálního stane. Ovšem uvidíme, až uvidíme tedy reakce ze strany členských států. Takže, Eriku, otázek bylo mnoho, pustte se do nich. Uh, Doufám, že něco nepřeskočím. Pokud ano, tak odpovím písemně. Abych to spojil, Nejprve bychom měli říci, že všechny tyto projekty, které jsou doporučeny, byly prezentovány členskými státy. Žádný z nich tedy byl identifikován komisí nebo agenturou nebo externími experty. Začátek toho procesu je vždy žádost o financování předložená eh, příjem, přijímajícím členským státem. A členské státy, a to bylo důležité při tom hodnocení, museli potvrdit, že bude kofinancování. A jeden prvek toho posouzení je, zda existuje skutečně kofinancování a ze, zda to lze implementovat tak, jak je to prezentováno v návrhu. Samozřejmě ty návrhy byly předloženy v dubnu letošního roku a teď budou transformovány do konkrétních rozhodnutí. Všech těch 74 projektů do konce roku, pokud to potvrdí výbor členských států tento týden. A zkušenosti z minulých let jsou, že členské státy mají komentáře, návrhy a podobně. Ale velký prostor tam už není a realita za posledních pět let byla taková, že ty členské státy obvykle podpoří návrh komise. To je zase tedy možný scénář toho čtvrtečního setkání. Takže těch 74 návrhů je znovu projednáno naší agenturou s členskými státy. A no, pak se připraví konkrétní rozhodnutí o financování. A znovu se vrátíme k otázce kofinancování. Zda to, co uvedli, bylo přesvědčivé, zda to mohou potvrdit, zda my můžeme potvrdit naše financování. Samozřejmě princip use it or lose it bude platit i nadále, to je jeden z principů programu TNT a zajišťuje, aby projekty byly efektivně implementovány. Takže otázka z národního kofinancování je důležitá i pro komisi a ten program. V rámci programu na ve fázi výběru a dokumentace se to eh, tedy kontroluje. Pak bude tedy výzva k eh, předložení návrhů. Jedna bude k eh, prioritním produkt, projektům, Mm, ta první, která se nezaměřovala na prioritní produkty. Pak v roce 2012 bude víceletý program pro prioritní projekty a na konci letošního roku nebo 2013 to bude podle toho, jak jsme to prezentovali dnes odpoledne, Možná se nad tím tedy ještě budeme muset zamyslet, než to předložíme. Takže dvě výzvy předložení na projektu v každém případě. A pak možná bude poslední výzva v roce 2013, výběrové řízení, pokud bude k dispozici rozpočet, abychom optimalizovali využití rozpočtu. A proto může proběhnout poslední výzva předložení projektu 2013. Takže plán je eh, víceletou eh, výzvu předložení projektu, mm, další, potom rok 2013. Je to vždy, mm, ten, ty požadavky jsou dva až násobné, takže ten rozpočet jistě vyčerpáme. Co se týká různých prvků a priorit, tak eh, chci poděkovat za připomínky a chci říci, že také já bych si představoval více na ty vodní cesty a námořní dopravu. Ten menší podíl eh, je odrazem těch projektů, které jsou předpoklády. Mn- jsou kvalitní, takže mnoho jich tam zůstane, ale odráží to, to co je prezentováno. Jde Většina investic potřebných je do železnic, ale máme stále více kvalitních um, projektů vodních cest, ne na Danii, Dunaji a Laby, ale spíše v Peneluxu, V tomto kole. A samozřejmě jeden, je to na členských státech, kde budu žádat financování a kde je považováno kofinancování z evropské strany za užitečné. Priorita, no priority, které jste stanovili při zahájení těch výběrových řízení, byly železnice, vodní cesty, mm, silnice jenom na okraji, proto jich je tam mnohem méně. Druhá skupina otázek je na vazbu mezi um, tímto a projekt a Connecting Europe. Tento program, celý program je založen na existujících projektech TNT a je v tomto kontextu implementovan. Ale je stejně důležité, abychom zajistili, že v této poslední fázi programu TNT se už, um, už navazujeme na Connecting Europe a nový program TNT. Takže máme různé návrhy, Máme tady velký počet návrhů, které jsou vedeny v příloze, takže bude kontinuita. Bude to ještě více viditelné ve víceletém programu, kde se zaměříme na prioritní pro, projekty, které jsou v, té, v těch klíčových sítích, a, ale ta, to napojení již existuje. Některé projekty budou implementovány samostatně, Doufejme s doplňkovým financováním a pokud ne, tak v roce 2013 nebo z vlastních zdrojů členských států nebo jiných programů z EU rozpočtu. Ale musíme najít větší vazbu mezi facilitou Connecting Europe. Můžeme to udělat prioritami mm, dopravní politice, inovacemi Connecting Europe a TNT. A konkrétně prioritou tři, eh, tři fáze studií. Nebudu to dokládat čísly, ale mnoho těchto studií pak vede k projektům. Když mluvíme o studiích, jsou to studie proveditelnosti, tedy papírové studie, ale vě, většině případů jde o hodnocení dopadu na životní prostředí, eh, průzkumné práce, které přímo úzce souvisí s konkrétními TNT projekty. Takže velká část těch studií se pak, eh, pak vede k projektům TNT. A tady eh, ta facilita in Europe by mohla být využita v tom, že prioritu 3 měly využít členské státy, aby mm, pro přípravu přílohy pro komisi, ale ne mnoho členských států této příležitosti využilo. A domnívám se, že na poslední um, na posledním případě se budeme muset podívat na ten návrh komise a mm, jeho příloze, na kterou stále pracuje TV a rada. Takže to ještě musíme, tady musíme zajistit, aby uh, zbývající um, financování programu TT připravil cestu k um, facilitě ten Connecting Europe. Členské státy se tedy toho musíme být vědomi a využít této možnosti. Poslední komentář se týkají eh, priority 4 a inovací. Ty projekty jsou čtyři, jsou to studie, které pomohou příjemcům posoudit, do jaké míry mohou vytvářet investiční programy, které využívají různé zdroje financování. Ne tedy, ne tedy mm, projektové dluhopisy, ale většina těchto projektů, když jsou známy parametry a podmínky financování, tak mohou rozhodnout, že použijí projektové dluhopisy. Připravují tedy podmínky pro využívání těchto instrumentů. Je to jenom šest projektů, um, je to více než loni, ale pořád je to malé číslo. Mm, také máme čím dobré znalosti. Uh, těch instrumentů a doufejme, že se objeví více žádostí o financování v příštím celém programu. Takže to je většina eh, těch um, otázek odpovězena. Ještě k tomu, co říkal pan Kramer, není to um, Balt Jatran, je to zaměřeno více na menší programy. Pokud se má financovat eh, víceleté, eh, víceletém programu, ne v tomto programu. Také děkuji za komentář týkající se feristou a eh, napojení na železnici. To je typický příklad eh, spojení tohoto programu a budoucích TNT, spojení přístavů a železnice. To bude jeden z hlavních ehm, zaměření dopravní politiky, aby byl tedy udržitelnější a více integrovaný dopravní systém. A tento projekt jde tímto směrem. To je tedy ještě se vrátím k panu Brackburnovi k tomu, co se týká Midlands. A tím, myslím, jsem odpověděl. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát, pane Pakete, za prezentaci. Děkuji za odpovědi na otázky poslanců. Nyní tedy budeme čekat na čtvrteční rozhodnutí členských států a doufejme, že se podaří pak eh, to dokončit celé co nejrychleji, aby ty příslušné částky eh, se dostaly na vybrané projekty. Asi vás eh, neuvidíme do prázdnin, Žane Eriku, takže hezké prázdniny, ale určitě hned 4. září se setkáme. Děkuji vám. Okay, Mrs. Griesbeck. Tak jestli pak tady máme paní Grisbeck. Grisbeck kindly told me that she would Paní Grisbeck byla tak laskavá a upozornila mě, že to má dnes takové uh, hodně akční, protože je ještě na Výboru pro občanské svobody. Další bod na programu je tedy zavedení rámcového programu pro výzkum a inovace Horizon 2020, takže paní Griesbeck eh, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, jsem velice ráda, že vás mohou se, mohu seznámit s návrhem stanoviska k horizontu 2020. A Doufám, že tedy v příštích týdnech eh, budeme dobře spolupracovat, přestože ty týdny se budou věnovat spíše odpočinku. Než se dostanu k tematice samotné, ještě zmínka o postupu. E, náš výbor, na náš výbor se, bo náš výbor dostal dva dokumenty. Jednak je to e, nařízení 809, které podléhá postupu spolurozhodování a dokument, dokument 811, to je specifický dokument, který podléhá postupu pro konzultace. Postup pro konzultace znamená, že parlament má omezenější úlohu, a proto jsem navrhla, abychom eh, se soustředili především na to rámcové nařízení 809, a případně na některé aspekty z toho specifického dokumentu. Ty samozřejmě můžeme zapracovat do stanoviska prostřednictvím pozměňovacích návrhů. A nyní k věci samé. Aniž bych zabíhala do detailů toho rámcového programu Horizon 2020, který je eh, v podstatě takovým Eh, uhelným kamenem práce EU v oblasti výzkumu a inovací, tak víme, že to je důležitá věc, zvláště v okamžiku, kdy Evropa eh, se nachází na rozcestí, pokud jde o strategie ve všech oblastech. Eh, v mnoha oblastech jsme ještě na popředí, v popředí, ale stále čelíme čím dál tím větší konkurence ze strany třetích zemí. A tato nová situace ve spojení s hospodářskou krizí v Evropě znamená, že musíme sladit tyto změny a snažit se podpořit ekonomiku, využít vědeckého a novátorského postupu a sladit to i se, se schopnostmi a kapacitami průmyslu. Tato zpráva k horizontu 2020 by tedy měla zajistit, Eh, na průmyslové eh, vedení, průmyslovou nadřazenost eh, Evropy a také to platí pro vědu. V tomto kontextu doprava je klíčovým odvětvím evropského hospodářství a musí se tedy více integrovat, spotřebovávat méně energie a musí také reagovat na společenské výzvy v Evropě. Takový je přístup textu komise v tom rámcovém programu a já se s tím zcela stotožňuji. Tento přístup my jsme už před několika měsíci zvolili i u zprávy z našeho vynikajícího kolegy Matěj Grošek, jednotné eh, oblasti dopravy. A tohoto přístupu bychom se měli dále držet. Já jsem se snažila zde zdůraznit některé důležité aspekty dopravy, problematiku energetiky a také dopad dopravy na klimatické změny je třeba, abychom eh, dospěli k diverzifikaci energetických zdrojů pro dopravu, protože fosilní energie eh, nebudeme mít na věky a jejich dopad na životní prostředí je příliš výrazný. Stejně je tady také problém eh, velké závislosti na jiných zemích. Snižování emisí je uvedeno pro jednotlivé typy dopravy v souladu s cíly 2020-2020. Tady v té zprávě je trochu chybička tam eh, se hovoří o cílech 20, 20, ale jedná se o cíle 20, 20, 23, 20. Samozřejmě je třeba vyvíjet nové typy baterií, novátorské instruktury, které, infrastruktury, které budou úsporné z hlediska spotřeby energie. Je také třeba hledat náhradní paliva. Tyto nové inovace by měly být doplněny o strategii pro nakládání s odpady. Navrhuji, aby se také eh, pracovalo na váze a aerodynamice vozidel, tak aby i to se promítlo v vyvíjení tzv. inteligentních prostředků dopravy. Eh, další důležitá věc, to je třeba sloučit, eh, sloučit mobilitu s plynulostí dopravy je třeba vytvořit intermodální dopravní systém, který bude dostupný, konzistentní, který bude využívat kvalitní infrastrukturu, která bude inovativní a také intermodální. Evropské zvyklosti eh, se samozřejmě vyvíjejí, mění se životní styl. A eh, v této souvislosti zdůrazňuji bod, který se týká mobility ve městech, e, což je skutečně velký úkol. Je to úkol z hlediska úspor, z hlediska zaměstnanosti, ale také z hlediska kvality života obyvatel e, měst. Za tímto účelem navrhuji zdůraznit e, sloučení Eh, cílů udržitelnosti a sociálních potřeb při plánování dopravních politik, tak, aby se vyrovnaly sociální nerovnosti eh, v oblasti mobility a aby se zlepšila eh, situace zranitelných uživatelů. V tomto kontextu by se mělo tedy vytvořit společenství znalostního a inovačního Eh, společenství zaměřeného na městskou mobilitu. Je třeba vytvářet různé výzkumné eh, ústavy, které se budou slučovat právě do tohoto společenství a společně by potom měli pracovat na trvalé mobilitě, soustředit se na eh, efektivní logistické řetězce pro přepravu osob i zboží a v konečném důsledku by se měl snížit počet nehod, znečištění, hlučnost a podobně. V současnosti je silná hospodářská konkurence v oblasti dopravy a e, všechny tyto představené směry by měly přispět k zvýraznění e, inovací v Evropě eh, v oblasti dopravy. To by potom vedlo ke tvorbě pracovních míst, zlepšila by se mobilita ve městech a více by se vyvíjely mm, inteligentní druhy dopravy úsporné na energii. To je zcela nezbytné pro Evropu, jak z hlediska společenského, tak z hlediska ekonomického a ekologického. Takže tolik v hrubých rysech, vážení kolegové. Doufám, že se stotožníte s těmito hlavními směry a jsem vám samozřejmě eh, plně k dispozici. Ráda si vyslechnu vaše otázky, připomínky a návrhy k tomuto textu. Děkuji. Mr. Pan Marcinkevič. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. A děkuji za stanovisko k programu Horizon 2020. Chtěl bych zdůraznit, že v rámci stávající strategie EU se pokoušíme vypracovat inteligentní integrované systémy dopravy. Zejména z, tedy z hlediska našeho výboru bychom měli zdůrazňovat, že potřebujeme evropský transportní systém, který bude vstřícný vůči občanům, ale i přátelský vůči životnímu prostředí. Doprava a výroba dopravních zařízení představují 6,3 HDP Evropské unie. Je to ovšem oblast, kde roste konkurenceschopnost, zejména, konkurence, pardon, zejména na poli moderní, moderních technologií a my musíme zajistit konkurenceschopnost Evropské unie. Musíme eh, řešit nevýhody současných systémů, urychlit rozvoj a zavádět nové inovativní, nová inovativní technologická řešení, jak pro vozidla, tak pro infrastrukturu, tak pro její zprávu což je nutné za tím účelem, abychom měli čistější a efektivnější dopravní systém v EU. Bude to vyžadovat velké investice. Tím pádem se nabízí řešení v podobě programu Horizon 2020. Sektor dopravy musí snížit emise CO2 a další nepříznivé faktory působící na životní prostředí. Je potřeba zbavit se závislosti na ropě a zaručit přitom vysokou mobilitu. Vyvážená mobilita eh, je něco, čeho můžeme dosáhnout vyváženějším, inovativním dopravním systémem a použitím inteligentnějších, chytřejších dopravních řešení. Musíme zdůraznit, že tento sektor je klíčový, protože garantuje mobilitu osob a zboží. Systémy dopravy jsou systémy s nejvyšší hodnotou, s nejvyšší přidanou hodnotou v EU, pokud jde o kvalitu a počet poskytovaných služeb. A hraje důležitou roli. To znamená, že financování z úrovně EU, inovací v dopravě, bude nadále přidávat eh, eh, členským státům EU na hodnotě a dobrá aplikace programu Horizon 2020 bude podporovat aktivity specifikované už v Bílé knize o dopravě aktivity zaměřené na vybudování jednotného evropského dopravního systému, systému a na rozvoj dopravního sektoru v Evropě obecně přispějí k implementaci politických cílů specifikovaných v mnoha iniciativách, například iniciativě Efektivní Evropa nebo iniciativě pro průmyslovou politiku v globalizovaném světě nebo v digitální agendě pro EU. Děkuji paní Ayala Zender za socialisty. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát paní Grisbeck. Jsem moc ráda, že jsem s ní mohla spolupracovat na přípravě tohoto stanoviska. Kromě toho, co už ona zdůraznila, co je velice důležité, bych chtěla také zdůraznit nutnost pracovat na aspektech týkajících se bezpečnosti u inovací. Jedná se tedy o vztah mezi eh, vlastně dopravní infrastrukturou a uživatelem. Eh, tedy myslet i na motoristy eh, a podobně. Dále, pokud jde o sociální chování v souvislosti s bezpečností silničního provozu, skupiny jako děti, starší osoby, mladí lidé, eh, tím mohou být dotčeni a je tedy třeba se zabývat i otázkou výzkumu třeba v psychologii, tak aby se zlepšila bezpečnost silničního provozu. Myslím, že něco takového se dělá třeba v Německu. Pak tady je téma logistiky. E, kolegyně e, hovořila, a já to plně podporuji, o potřebě zlepšit e, tu organizaci života ve městech. Jedná se třeba o distribuci zboží, ten soulad mezi osobami, mezi občany a zásobováním je třeba tu logistiku lépe uspořádat a tím je třeba se zabývat, jak to obojí skloubit. Potom eh, tedy ty novátorské eh, věci, to jsou elektrická vozidla. Eh, víme, že to už jaksi existuje, ale ve městech stále jsou některé problémy s využitím, takže tam je zase třeba hledat nějaké nové ceny, cesty. Financování u finančních nástrojů už jsme o tom hovořili, je třeba zkoumat, jak přizpůsobovat nové typy financování těm dopravním potřebám. Myslím, že to je takový socioekonomický výzkum, který se eh, často opomíjí eh, protože když se řekne výzkum, tak si každý eh, představí nějaké pipety v laboratořích, ale přitom ten socioekonomický výzkum je také klíčový, protože vlastně ovlivňuje uspořádání situace. Dnes dopoledne se hovořilo o veřejných zakázkách a tady často také ty možnosti nejsou dostatečně využívány. nevždy se také vychází z vědeckých předpokladů. Pak tady je otázka ekologických pracovních míst. Když tedy vytváříme nové trhy prostřednictvím nějakých nových pohledů na mobilitu, tak někdy to nedo, nedokážeme spočítat, kolik eh, pracovních míst ztratíme na straně jedné a především ale kolik pracovních míst získáme na straně druhé. Takže bylo by třeba také toto zjistit, tímto se zabývat. A potom, pokud tady eh, jde o veřejnou službu, eh, kvalitu, bezpečnost, mám pocit, že tam také je málo výzkumu na úrovni společenství ohledně toho, jak zajistit kvalitu veřejné služby a potom také řešení sociálních konfliktů. Myslím, že to jsme už eh, viděli i v poslední době, jak k tomu přistupovat, ale teď tady s novými eh, sítěmi infrastruktury je třeba se zabývat tím, eh, jak Eh, to třeba komunikovat eh, občanům. Víme, že občané často reagují na eh, to, že bude se někde budovat nová infrastruktura a myslím, že komise také by se měla zabývat novými cestami, jak řešit takovéto sociální konflikty. Děkuji, paní Dural. Děkuji, pane předsedo. Děkuji naší eh, navrhovatelce za její práci. Já se mohu stotožnit s hlavními rysy toho, co tady říkala. Já bych možná jenom dodala pár eh, aspektů. Eh, u tohoto návrhu stanoviska se především zdůrazňuje otázka nabídky dopravy a já bych byla ráda, abychom se zaměřili také na poptávku po dopravě je třeba zdůraznit ehm, aspekty týkající se infrastruktury a účinnosti dopravy, to ano, ale také se musíme snažit změnit chování jak zadavatelů, tak občanů. Mám tady na mysli především městské prostředí, na které jste poukázala jako na důležitou věc, protože 80 obyvatel Evropy žije ve městech. A e, tady by bylo možné na to právě zaměřit e, výzkum, Eh, na vlastně nejen vytváření nových infrastruktur, ale také eh, tvorbu nových pracovních míst, protože změna způsobu dopravy v městech může třeba znamenat i nová pracovní místa. Tady mám na mysli třeba územní plánování, zásobování, sdílení vozidel a podobně. To samozřejmě všechno sebou nese potřebu změnit chování obyvatel měst. Pak bych chtěla zdůraznit vazbu mezi bezpečností dopravy obecně eh, a mezi pracovními podmínkami eh, vlastně těch hm, třeba řidičů. A potom otázka bych chtěla zúraznit otázku týkající se bez, bezpečnosti eh, nákladní dopravy, především v letectví. To jsou takové další eh, cesty. Já k něm asi připravím pozměňovací návrhy, protože i myslím, že i sem by se mohl výzkum orientovat a hledat nějaké konkrétní projekty. Děkuji za komisi pan Damiány. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za tuto příležitost vyjádřit se na tomto místě k tomu, co zaznělo. Chtěl bych říci na prvním místě, že z naší strany eh, vítáme eh, vítáme eh, stanovisko připravené paní Grisbekovou. Je zde velká konvergence v názorech mezi eh, tímto stanoviskem a návrhem programu Horizon 2020 obecně vzato, zejména pokud jde o vypořádání se s výzvou v oblasti dopravy. Například spřažení eh, konkurenceschopnosti a cílu politiky, nebo hlavní zaměření na hlavní dopravní výzvy, energie, životní prostředí, ochrana klimatu, komplexní přístup, vnímání dopravy jako integrovaný systém a cílení na toto, nebo síle zacílení na inovace, e, pozornost nasazování inovativních řešení, pozornost směrem na e, dopady na další sektory hospodářství, růst, pracovní místa. A také bereme na vědomí a vítáme eh, ten zvláštní důraz, který navrhovatelka eh, dala na několik konkrétních aspektů, to znamená energetické zdroje, dopady na zdraví, hospodářsko-sociální dopady, silnější zacílení na městskou dopravu, nutnost komplementarity s ostatními iniciativami, zejména s nástrojem CEF. Je zde pouze pár aspektů zprávy v tomto návrhu, kde bychom možná rádi navrhli jiný přístup, nebo kde vidíme určité potenciální konflikty. Dovolte mi opět zmínit dva nebo tři příklady. Například pozměňovací návrhy 18 až 20 hovoří na rozhraní s institutem, Evropským institutem pro inovaci a technologie EIT. Ovšem to se řeší v jiné části programu, takže je potřeba zajistit, aby zde byla náležitá distinkce mezi tím, co spadá sem a co spadá někam jinam. Samozřejmě souhlasíme s tím, že je to důležité. Jakmile tato dopravní komponenta této iniciativy bude na místě, je potřeba zajistit co nejvyšší eh, komplementaritu se zbytkem programu. Nebo podobně. Pokud jde o eh, satelitní aplikace, zde sdílíme názor, že tento aspekt eh, výzkumu je velmi důležitý. Rovněž vnímáme potřebu zamezit přesahům mezi tímto a tím, co je v jiných programech, zejména s tím vesmírným eh, aspektem eh, programu pro průmyslovou konkurenceschopnost. Zde je potřeba se zaměřit výlučně na výzkum a vývoj a eh, tedy na tyto aspekty dopravních aplikací. Ale jak říkám, celkově vzato si velmi vážíme tohoto návrhu. Vidíme zde velký stupeň, vysoký stupeň konvergence. Rovněž bereme na vědomí ostatní poznámky a návrhy e, vyřčené těmi, kteří se přihlásili do právě proběhnuvší rozpravy. Těšíme se na jejich další pokračování. Děkuji. Děkuji vám. Paní Griesbeck, chcete něco dodat? Prezident. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla poděkovat eh, mým milým kolegům za eh, jejich příspěvky a za náměty, eh, na kterých můžeme dále pracovat v nadcházejících týdnech. Děkuji také za jejich celkovou podporu. Děkuji především za tu myšlenku přidané hodnoty, kterou bychom tady mohli vyjádřit, pokud jde o dopravu. Poznamenala jsem si eh, všechno, co kolegové říkali, i ty eh, příklady třeba z Německa ohledně mm, prohloubení eh, organizace dopravy ve městech se zapojením mladých lidí, ta myšlenka toho společného života. A také jsem si poznamenala ten důraz na problematiku dopravy ve městech. A mám tady poznamenané také takové tři relevantní náměty, o kterých hovořila paní Dural. E, to je vlastně ta orientace i na poptávku po dopravě ve městech také a také jsem si poznamenala tu myšlenku přidané hodnoty. Také jsem si vyslechla připomínky komise a pokusíme se společně eh, vytvořit co nejlepší text. A možná bych vás požádala, pane předsedo, vzhledem k tomu, že se to v čase trochu posunulo, zda bychom mohli posunout i lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů, tak abychom měli více času na tu práci, vzhledem k tomu, že se odložila prezentace zprávy eh, samotné, vlastně se to přesunulo mezi výbory, takže bych poprosila, zda by ta lhuta mohla být místo 20. července až 23. srpna. To znamená, že bychom měli více času a mohli bychom tak zajistit kvalitnější text. Děkuji. Děkuji vám, paní Griesbeck. Termín pro pozměňování, po předávání pozměňovacího návrhu bude 23. srpna. Nevím, jestli tady tady někdo bude, ale to je nicméně ten termín. A zvažovat pozměňovací návrhy budeme 17. září, hlasovat ve výboru 18. září. Hlasování ve výboru ITRE bude v říjnu a právě proto to nemůžeme nijak dál natáhnout. Eh, plénum potom v listopadu. Pakliže tedy eh, souhlasíte, 23. srpna termín pro pozměňovací návrhy. Tak, děkuji. A jako další bod na pořadu jednání je prezentace návrhu studie o bezpečnosti v nákladní letecké dopravě. Je tu pan Makareo? Pardon, paní Makario. Okay, colleagues. Kolegové, ta studie se týká bezpečnosti v nákladní dopravě ze třetích zemí. Žádal si ji výbor minulý červenec a provedl ji Transporto Invajo Sistema z Portugalska s um, univerzitou hospodářskou univerzitou, pak je tam profesor Garosty ISP, takže máte slovo 15 na 15 minut, to by pomohlo a pak bude prostor na dotazy. Takže profesor Kamakareo, máte slovo. děkuji za možnost prezentovat tuto studii. Je to analýza bezpečnostních problémů souvisejících s dopravou ze třetích zemí. A důvod, eh, proč to vzniklo, je založeno na třech. Ehm, eh, důvody jsou trojí doprav, nákladní eh, letecká doprava je stále důležitější no, z obchodního hlediska, ale eh, také součástí více uzlové nebo více mm, mm, co se týče jednotlivých druhů dopravy, tak podíl letecké dopravy je stále větší. Co se týče nákladů, a mm, na jedné straně a na druhé straně co do přepravy cestujících. Takže bezpečnost je stále větším, um, stále významnější jak pro uh, dopravu cestujících, tak, mm, tak také z důvodu možných teroristických útoků nebo pokusů o ně, které často byly i na nákladní um, dopravu. Proto komise pracuje na regulaci této oblasti, aby byly tyto problémy eliminovány. Jsou tři cíle. Studie má tři cíle. Za prvé, posoudit opatření implementovaná pro zajištění bezpečnosti leteckých nákladů, dále hodnotit opatření zaměřené na posílení nákladní, letecké nákladní dopravy, bezpečnosti dále identifikovat um, a napravit právní rámec a jeho implementaci tak, aby došlo ke zlepšení v bezpečnosti leteckých nákladů. Metodologie použitá je založena na těchto pilířech. Jednak jsme provedli revizi existující legislativy pro leteckou dopravu a konkrétně nákladní leteckou dopravu. Dále jsme studovali dostupnou literaturu o bezpečnosti. Co se týče hlavních um, ekonomických protagonistů a jejich schopnosti tedy um, fungovat dále, jsme konzultovali experty a zainteresované partnery, to znamená ty, co mají nějaký zájem o tento obor, protagon, hlavní protagonisty, dále členské státy, tam jsme dostali řadu odpovědí z, od eh, obyvatel členských států a pak eh, jsme se dívali na to, co existuje na evropské úrovni. A dospěli jsme ke dvou závěrům. Eh, stávající praxe politiky a opatření, která byla implementována, do jaké míry byly úspěšné. Co se týče pravidel, tak existují různé organizace, které ovlivňují pravidla a zákony. První je celosvětová organizace pro mm, civilní letectví ICAO, a šlo o stanovení obecných pravidel, které by implementovaly členské státy ICAO. Je to rozhodovací proces, který vyžaduje schodu mezi jednotlivými státy. Ten proces je pomalý, často není dostatečně um, ambiciozní. Často nedojde k implementaci, protože to je tak pomalý, složitý postup. Také jsme se dívali na audity ICAO a na efektivitu implementace. Ty audity jsou hezké, ale nemají žádnou účinnost, protože nemohou vynutit implementaci. Je to orgán, který dává doporučení, ale nemůže vydávat závazné požadavky. Dále v Evropské unii je hodně společných pravidel, které se přijímají spolurozhodování, implement, nebo prováděcí legislativy, přijaté v komitologii a členské státy musí zajistit implementaci hlavních aspektů této legislativy. USA, na rozdíl od Evropy, je, existuje bezpečnostní agentura pro dopravu, která um, přijímá opatření, která musí být implementována dopravci, které mají cíl ve destinaci ve Spojených státech. A tam také existuje jurisdikce. Musí schvalovat instalace letiště. Také dohlíží na to, co se děje mimo Spojené státy. Dále existuje řada vlastních standardů v oboru, například IATA. Mezinárodní asociace leteckých dopravců. To se týká bezpečnosti i um, různých auditů. Evropě existuje orgán týkající se cel, dopravy um, a podobně, která má vlastní bezpečnostní opatření, která též musí být dodržována. Já hovořím tedy o zabezpečení více než bezpečnosti, spíše než bezpečnosti jako takové. Co se děje v Evropě? Jsou tam dva typy postupů. Pos... Monitoring toho, co se přepravuje a omezení množství nákladů. Mm, monitoring zabezpečení probíhá, když je tedy to zboží nebo ten náklad zabalen. A tady máme celý řetězec, tedy náklad od naložení až po přepravu. Když se podíváme na nákladní list, Mm, to se neposuzuje na celém, v tom celém řetězci, ale na letišti. To závisí na povaze toho přepravovaného zboží. V některých případech v USA lety do USA, to je jediná možnost. Podíváte se tedy na nákladní nový list a na to zboží a, sou, a to současně. To se dělá různě v různých částech světa. Dále lety ze třetích zemí. Tam jsou různé postupy pro ně a pro tranzit, tedy tady se snažíme přizpůsobit nebo sladit toto nařízení tak, aby bylo řádně implementováno. Část toho je poměrně nová, část se bude implementovat od roku 2015, ale od února 2012 celá řada operátorů leteckých, které, kteří budou předmětem schvalovacích postupů. Oni předložili eh, bezpečnostní plány, my je musíme schválit. To se týká nákladů ze třetích zemí. Říkáme tomu certifikace ACC3. Od roku 2014 bude nové eh, přibližování. Bezpečnostní plány a postupy budou předmětem nezávislého hodnocení. Od, mezi lety 2012 a 2014 budou postupně operátoři muset být stále zodpovědnější, pak se tedy přejde na, k nezávislému hodnocení a to bude kon, zvlášť pro každé jednotlivé letiště. Jsou výjimky pro některé země, pro některé to bude ale ještě přísnější. To souvisí s um, rizikovou analýzou podle regionálního kontextu a dalších faktorů. Hlavní problémy, které jsme našli v té studii, poté, co jsme vyslechli různé aktéry a zkoumali postupy, tak jsme dospěli k určitým závěrům. Vidíme určitý trend bezpečnosti Když um, existuje určitá orientace na dopravu cestujících a ty externí hrozby. Celé to paradigma je založeno tedy na externích hrozbách, na vnějších hrozbách. Musíme tedy spíše hledat um, nějaké jemnější postupy, jsou samozřejmě náklady implementace těch akcí a to všechno musíme brát ohled. Pak existují různé orgány v různých členských státech, které mají eh, eh, různé citlivé otázky, citlivé má místa, takže jsou tam rozdíly. Také mají členské státy různou kapacitu a to se odráží v jejich postupech. budou eh, muset bude muset dojít k eh, změnách postupů eh, akreditace těch přepravců nebo těch, kteří to připravují ty, ty náklady. Takže bude muset být větší spolupráce a výměna informací. mezi jednotlivými aktéry toho řetězce. To chceme. Také hledáme technologická řešení. To je asi jedna první možnost, jak zlepšovat bezpečnost nákladní dopravy a také pošty. Pak je tady celá otázka, celá řada dalších problémů, týkajících se implementace bezpečnostních postupů v některých zemích. Často dochází k naprosté neexistenci implementace pravidel ICAO. Takže uplatňování nebo vynucování implementace. A filozofie je různých států v ICAO je velice různá. Je tam nedostatečná harmonizace, Všimli jsme si, že IKAO, vlastní povaha tohoto, této organizace je taková, že není schopna rychle reagovat na rizika, která vznikají. Dále operátoři letadel, provozovatele letadel, ty mají problémy s implementací pravidel bezpečnostních. V nové legislativě neexistuje analýza nákladů a výnosů, takže nám to neumožňuje přesně měřit dopad legislativy na náklady. Dále nemáme ani podrobnou analýzu nákladů příležitosti, tedy e, nákladů na to, když se nic měnit nebude a nic dělat nebude. A to potřebujeme. Musíme tvořit novou strategickou vizi regulace bezpečnosti nákladní dopravy na evropské úrovni. Především bezpečnostní postupy musí být řízeny hodnocením rizika, nikoli administrativou. Pravidla musí být vyrovnaná mezi tedy vnějšími hrozbami a vnitřními hrozbami. A musí být lépe přizpůsobeny um, problémům a postupům, kterým musí procházet cestující. Musí tedy vznikat um, pobídky pro výzkum a investice do bezpečnostních systémů a zařízení a infrastruktury. Třeba větší spolupráce mezi partnery v eh, nákladní dopravě, a zajištění toho, aby mm, to, co mm, úřady tedy dělají, tak aby dělali správně. My tedy chceme změnit, nebo musíme změnit přístup, paradigma bezpečnosti nákladní dopravy. Nyní jsme v situaci, kde Tady vidíte tady mm, na tom diagramu eh, stále větší množství norem a standardů. To musíme zlepšit, musíme znát, mám mít větší představu o nákladech investic a dále musíme převádět odpovědnost. Existující postupy ukazují, že odpovědnost se přesunuje musí to být, musí být spolupráce mezi jednotlivými aktéry. Nemůžeme nedělat nic. My musíme zachovat důvěru, smluvní důvěru. Nyní se to tedy na, tu odpovědnosti aktéři navzájem předávají a my musíme zjednodušit a vyjasnit postupy. Takovou spolupráci potřebujeme. Smluvně zajištěnou bezpečnost. Nejenom byrokraticky zajištěnou bezpečnost. Musí existovat symbioza. Máme příliš mnoho legislativních opatření v tuto chvíli. To je drahé a složité. Na evropské úrovni to musíme zefektivnit a tam máme tedy ty zelené, tam vidíte ty zelené eh, čtverečky. Nejenom kontrakty tedy, ale lepší skutečná spolupráce mezi aktéry v tom řetězci. Standardizace Zjednodušování musí být také směrem nahoru. Musíte tedy školit ty, ti, kteří tu budou implementovat. Lepší sdílení odpovědnosti a lepší znalost toho, co je třeba. Takže je třeba, jsou třeba určité strukturální změny. To je směr, kterým bychom se měli ubírat. Co můžeme dělat? Předložili jsme balíčky politických opatření. Eh, prosím, um, už to s... Takže nějaké představy, co můžete dělat jako parlament, můžete vyzvat komisi, aby eh, byla implementovaná směrnice 300 2008 podívat se, jak vypadá to sdílení mezi jednotlivými aktéry, až po regulované agentury, až po mm, držitele licencí, všichni. Dále musíme implementovat více s větší spolupráce v celém řetězci a podívat se na postupy, které se budou týkat i cestujících, nejenom nákladů, takže bezpečnost cestujících i nákladů. Současně hodnocení dopadu nové, nových nařízení a souzení nákladů implementace a také neimplementace. A současně investovat do výzkumu a vývoje. Takže to tedy je velice stručný přehled naší práce. Děkuji. Hlásí se pan Groš. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji také za zprávu. E, téma bezpečnosti je jednoznačně velmi komplexní a široce souvisí s tím, co e, chceme my na evropské úrovni, to znamená se spoluprácí mezi členskými státy. Podle toho, co jsem si přečetl z vaší studie a podle toho, co jste říkala, e, je jasné, že je potřeba do budoucna pracovat na úrovni EU a na úrovni mezinárodní. Chyby minulosti snad vedly k tomu, nebo to, že jsme nedělali správné věci na evropské úrovni, vedlo k tomu, že jsme nedosáhli mezinárodního uznání. Ačkoliv zde pak byly určité iniciativy na úrovni EU, národní iniciativy je jak si podkračovali a vytvořili ještě komplexnější prostředí, než bylo předtím. Eh, souhlasím ale s vámi. Eh, je potřeba nedojít k administrativní bezpečnosti, ale k efektivní bezpečnosti. Je potřeba být i zodpovědní. Zodpovědnost je velice důležitá. Eh, to vidíme i na případech z jednotlivých zemí. A když se podíváme například například Belgie, když eh, lze přesouvat eh, zodpovědnost z jednoho člověka na druhého, a nebo závisí celá bezpečnost na jednom podpisu, pak eh, je to složité, protože tyto podpisy si budou lidé vzájemně přehazovat a to nejde. V ono to řešení toho bezpečnostního řetězce, řekněme, do budoucna nemůže fungovat. Já si myslím, že musíme mít e, rozdělenou zodpovědnost e, po celém dodavatelském řetězci. Jedině tak e, v rámci tohoto procesu pokryjeme celý dopravní řetězec. Pak se chci vyjádřit k autonomii a vzájemnému uznávání. My jsme hovořili už o různých eh, zařízeních. Řeklo se, že například pokud budeme mít možnost skenovat zboží, nemusí toto řešení být uznáno ze strany některých, ne, některé nebo několika jiných zemí. Eh, a pak dojde k tomu, že jsme investovali spoustu peněz do vývoje eh, na zařízení, které třeba zlepšuje bezpečnost, ale které nebude uznáno. Kdyby toto uznání fungovalo, mohl by se snížit i vůbec celkový počet kontrol. To by, myslím, bylo eh, velice vhodné, velice důležité. Doufám tedy, že se eh, s tímto tématem, eh, že s tímto tématem nenarazíme na některé ze svých minulých chyb a že se posuneme o důrazný kus dopředu. Děkuji. Děkuji. Jako další pan de Grandes, náš zpravodaj, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejprve chci poděkovat za podrobnou studii, kterou provedly útvary Evropského parlamentu. Nejedná se jenom o hrozby, ale také o současný stav právních předpisů a praxi v kontrole. Děkuji také za ty náměty, které tady zazněly. Dovolte pár úvah v návaznosti na to, co říkal náš koordinátor Matěj Groš. Chci připomenout, že zpráva o letecké bezpečnosti hovořila o problematice eh, ochrany a bezpečnosti cestujících. Není to jenom kvůli eh, incidentu z prosince 2010 u letadla z Jemenu, ale proto, že vlastně se ukázalo, že je třeba přijmout další opatření na posílení bezpečnosti a proto také tehdy vznikla naše zpráva. Vedle těch závěrů, které se objevují vedle studii, bych zdůraznila, že je třeba provést analýzu rizik, pro, pokud jde o inspekci nákladů, která musí být přiměřená hrozbám. Nezapomínejme, že 38 nákladů také je vlastně v osobních eh, letadlech. Vyžaduje to i větší harmonizaci uvnitř EU i mimo ní. Souhlasím s tím, že je třeba také si více všímat doporučení ICAO eh, Komise by také měla eh, vlastně se tím zabývat ve svém pracovním programu. Už byla zahájena v únoru 2012 příslušná analýza, v tom by se mělo dále pokračovat. Děkuji vám. Pani Meissner. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji i za zprávu představenou. Eh, už bylo řečeno panem eh, de Grandesem, eh, že ve zprávě, kdy jsme se zabývali bezpečností pasažérů, jsme se zabývali i bezpečností v oblasti karga, protože jistě se vždy najdou nějaké podezřelé balíčky, kde se neví, nebo kde se dokonce ví, že je v nich něco nebezpečného. A má to dopady i na bezpečnost pasažérů samozřejmě protože i e, letadla pro přepravu osob přepravují zboží velmi často a e, tento celkový problém zatím není dořešen. Částečně máme na jednu stranu takzvané spolehlivé dodavatele, spolehlivé dodavatelské řetězce, u kterých víme, že se nic nestane Ovšem je důležité udělat ještě jeden krok dál, to znamená v oblasti výzkumu vývoje podívat se na to, co lze optimalizovat. Zda třeba existuje nějaká optimální technika, kterou by se dalo používat pro skenování a vyšetřování na celém světě, která zajistí, že ani v zásilkách není nic nebezpečného. A nebo podívat se na to, jaké jsou možné jiné metody jdoucí stejným směrem. A v oblasti harmonizace a standardizace je to věc velice důležitá. Eh, ono je to velice důležité, eh, velice složité na evropské úrovni, když to budeme chtít udělat ještě s třetími státy, bude to o to složitější. Takže sice děkuji za studii, ale na druhou stranu si myslím, že se zde představuje více otázek než odpovědí. Je proto nutné v této věci dále pracovat, to víme. Studie, kterou jste představila, nám jistě pomůže a uvidíme, kam se dostaneme. Děkuji. Pan Hunt? Eh, Paní Dural, děkuji vám, pane předsedo. Vy jste, paní profesorko, hovořila o tom, kolik by stálo to, že se neudělá nic v souvislosti s analýzou rizik. Já bych byla ráda, aby to tež bylo i u cestujících. Mám pocit, že u kontroly, především pokud jde o ty eh, tekutiny, což je věc, která se dnes projednává v komitologii, eh, mě mrzí, že se tady trvá na tom, že za každou cenu je třeba kontrolovat všechny tekutiny. Já myslím, že to je obrovský náklad ve srovnání s tím rizikem, které není zas tak reálné. Pokud jde o letecké náklady, hovoří se o tom, že eh, vlastně ta nákladní letecká doprava bude klesat, což si myslím, že by bylo eh, dobré, protože to eh, jsou veliké náklady. Samozřejmě to souvisí i s delokalizací podniků. Bohužel tedy ale nákladní letecká doprava existuje Eh, vy říkáte, že to není otázka nařízení nebo nějaké certifikace, ale spíše spolupráce mezi lidmi. To znamená, že to vyžaduje i eh, vzdělávání a pracovní podmínky pozemního personálu. Tady myslím, že se dá určitě zlepšit spolupráce, protože často to jsou ti nejméně kvalifikovaní lidé, jejich práce je velice nejistá a pokud ti lidé jsou v takovéto situaci, tak není divu, že potom špatně spolupracují. Pak je tady otázka odpovědnosti zadavatele nebo těch slavných známých um, um, zasilatelů. Myslím, že tam je také třeba větší dávat uh, pozor na to, co dělají, pokud chceme skutečně zajistit řádnou aplikaci nařízení ICAO. Takže já tedy doufám, že dojde k omezení nákladní letecké dopravy. Za druhé si myslím, že analýza rizik by se neměla týkat jenom nákladní dopravy, ale i osobní dopravy. A za třetí, pokud chceme zlepšit bezpečnost, je třeba pracovat na školení pozemního personálu a na jeho schopnosti skutečně spolupracovat v tom informačním řetězci. To je nezbytné, chceme-li zaručit dostatečnou úroveň ochrany. You, Děkuji, paní Foster. Děkuji vám mnohokrát eh, a paní profesorce za prezentaci. Já jsem bohužel neměla čas přečíst si to celé, a e, fakt je, že ty snímky odsud nebyly v podstatě vůbec vidět. Ale myslím si, že takovou tu základní představu, o čem to je, mám e, a děkuji za tuto studii dopadu. Nejsem si jistá, že bych byla dostala jiné informace, než které zmiňuje ta prezentace už v minulosti, že ano? Eh, minimálně před deseti lety eh, jsem už byla eh, zpravodajkou pro harmonizaci letišních bezpečnostních služeb po 11. září a upřímně řečeno si nemyslím, že na cokoliv z toho, co bylo řečeno, existuje jednoduchá odpověď. Není žádná preskriptivní odpověď, nemáme žádnou univerzální odpověď, minimálně proto, že, jak jste správně řekla, rizik je celá škála a v různých zemích jsou rizika různá. Tím pádem různé země mohou mít ty své příslušné kroky, které budou jiné než, než jinde. E, a to na různých úrovních bezpečnosti. Takže kdo má pravdu, kdo nemá pravdu, já myslím, že tato otázka tady neplatí. Zkrátka jde o to, kdo si myslí, e, o čem, že je nejvíc v jejich zájmu. Máme dosti pravidel a nařízení, která už, e, která už platí, je právě proto důležité je dodržovat přesně jak říkáte o EKEO, je to spíše poradenský orgán, ale celkově vzato lze říci, že většina členských států se snaží co nejlépe splňovat požadavky, které jsou stanoveny. Pokud jde o sdílení odpovědnosti, i zde máte pravdu. Ovšem, než začneme vytvářet nová pravidla, je potřeba zohlednit to, co máme. Jde o to mít dobré spravodajské služby, a e, právě díky nim, díky bohu, jsme neměli e, víc problémů než e, ty, o kterých víme v oblasti dopravy zboží. Co je důležité, a tady nesouhlasím s paní Durant, je je eh, říci, že když někdo pracuje v oblasti bezpečnosti, tak je hůře placen než někdo, kdo pracuje jinde. Já myslím, že to pravda není. Když někoho zaměstnává nějaká společnost za účelem nějaké práce a mají dobré kolektivní smlouvy, tak ta společnost zkrátka musí zajistit, že jejich zaměstnanci jsou dobře eh, vyškoleni jinak budeme stát na místě a nikam se nepohneme. Já musím říct, že jsem si téměř jistá, když tak vidím zaměstnance na letištích, že jsou vyškoleni. Samozřejmě důležité, aby letiště a aerolinky věděli, že je to jejich zodpovědnost toto zajišťovat. zajišťovat. E, pak je také důležité e, dobře prověřovat zaměstnance, kteří pracují v nějakých oblastech, kde je omezený přístup a je potřeba uznávat to, že když někdo chce pracovat v Eh, oblasti s omezeným přístupem, bude od vás zaměstnavatel chtil, chtít nějaké informace navíc, protože za vás má zodpovědnost a vy máte odpovědnost za bezpečnost ostatních lidí v dané oblasti nebo daš, da, eh, dané zemi. A to je trošku problém v některých členských státech. Máte pravdu, myslím, že nejlepší řešení je technologicky založené řešení. Ta technologie se samozřejmě vyvíjí, eh, občas je obvyk, obtížné protáhnout určité zboží detektorem kovů, například koně tam nikdy nedostanete, že ano, nebo nějaké velké, eh, velké zásilky. Ovšem, eh, já si myslím, že možné řešení eh, jde cestou těch dodavatelů a způsobů, jakým zboží proudí po světě. Já si myslím, že klíčové je, kdo zná koho, odkud které zboží a kam směřuje. Zejména, když hovoříme o třetích zemích. Samozřejmě situace v EU může být e, dobrá e, e, v Evropské unii, ale víme, že máme zboží i ze zemí, kde je, které jsou politicky nestabilní a tak dále. Já si myslím obecně, že všichni se snaží dělat co nejlepší práci. Pravdou je, že většina zboží cestuje společně s pasažéry, ale i tak si myslím, že se můžeme zlepšit. Můžeme věci zjednodušit a bude jednoznačně zajímavé vyslechnout si komentáře eh, komise k vaší studii dopadu, eh, která je velmi detailní a uvidíme, co řekne komise, jak je nejlepší postup. Dobrá, děkuji a teď tady komise. Paní Stroš Najdrová, je to tak? Máte slovo. Thank you and good afternoon uh, to all of Děkuji a dobré odpoledne. Mluvíme o letecké nákladní dopravě, tak se toho držme. Hm, mohli bychom dlouze diskutovat o jiných aspektech lete, eh, letecké dopravy. Co jsem tedy eh, vyrozuměla z té eh, přepravě o tekutinách a podobně, je, že Evropská unie má poměrně silný systém bez, letecké bezpečnosti. A to na rozdíl od jiných sektorů děláme neustále inspekce a monitoring letišť, manipulace s nákladem, dopravců a podobně. Komise sama navštěvuje 40 letišť plus nezávislých orgánů kvalitativních programů v členských státech. Takže to hodnotíme. A to, e, jak se harmonizuje v poslední době, je e, poměrně e, význačné. Nemáme žádné takzvané články 15, kde, se říká, kde by se říkal členskému státu, že letiště není vhodné tomu, aby se tam bezpečným způsobem manipulovalo s nákladem. Takže ta zpráva to mohla eh, tedy eh, zmínit a členské státy by tomu mohly dát komentář, protože některé části jsou jaksi vyčer, vykresleny velice černě a podle mého názoru jsou mnohem bělejší. Ten bezpečný dodavatelský řetězec je důležitý v letecké nákladní bezpečnosti. Uh, Snažíme se to exportovat do jiných zemí, mnoho regionů ve světě chce využívat tento nástroj, který jsme vypracovali a ten um, letecký nákladní průmysl chce využít, um, chce dělat ten stoprocentní screening. Uh, aby se to nemuselo dělat na letišti, protože to je poměrně z nejdražší způsob, jak to udělat. Dále by to mělo být založeno na riziku. Legislativa, která vstoupila v platnost 1. února letošního roku, je první e, legislativa založená na riziku. Členské státy pomohly komisi s hodnocením rizika společně s kolegy z antiteroristických služeb Ministerstva vnitra. Byl tedy proveden, bylo provedeno hodnocení rizika eh, letecké nákladní dopravy a již došlo ke třetí modifikaci našich eh, výjimek a přísně, zpřísnění opatření letecké dopravy z důvodu posledních informací o hrozbách a citlivých místech některých letišť. Pokud bychom neměli harmonizovaný a kvalitní systém, tak by se nestalo to, co se stalo 1. června. EU a USA se dohodly na vzájemné uznávání bezpečnostních režimů pro nákladní leteckou dopravu. Takže se odstraní duplicitní kontroly na evropských letištích e, nákladu do USA, takže nebude bez této vzájemné dohody, takže ta vzájemná dohoda by nebyla uzavřena, kdyby systém nebyl harmonizovaný a náš partner neměl důvěru že ta pravidla se budou aplikovat koherentně a efektivně v celé EU. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Paní Makario, chcete reagovat? K těm jednotlivým bodům já souhlasím s vámi. Vím, že se to odráží v té zprávě, myslím, je to složitý proces. Je jasné, že bezpečnostní koncepce v tom dodavatelském řetězci je, má, má um, smysl, ale je tam řada nedostatků v její implementaci. Všichni aktéři nepřijímají plnou zodpovědnost, takže se musí změnit paradigma, aby byla lepší rovnováha mezi tím, co děláme teď v přepravě cestujících a nákladů, mm, spousta nákladů se tedy přepravuje v letadlech dopra- pro, pro mm, přepravu cestujících, takže to musí být vyrovnané, ta bezpečnostní opatření. A tento, ten řetězec e, je, jak si má smysl, ale aby plně byl využit, tak se musí implementovat bezpečnostní aspekty, interpretace rizika, hodnocení, sdílení kompetencí a informací, by mělo probíhat jaksi co nejvýše v tom řetězci a nemělo by být negativně ovlivňováno byrokracií. Vy pouze delegujete a převádíte odpovědnost jinam. což vám dá v konečném důsledku nižší bezpečnost. Takže to je složité. Musíme změnit paradigma, abychom plnili požadavky biznesu a obchodu hm, s ohledem na nové technologie, nové požadavky na školení, umožnění různým aktérům hm, na růz, různých fázích toho procesu. Musí existovat harmonizované chápání rizika, harmonizované postupy hodnocení rizika, sdílení informací. Musíme zlepšit ten systém. Teď to musíme nadále zlepšovat aby to nevyvolalo, nepřineslo dodatečné náklady těm aktérům. Že musíme sdílet odpovědnost a snižovat přímá a nepřímá náklady. Děkuji mnohokrát, paní profesorko, za účast na našem výboru, za prezentaci zprávy a také za to, že jste zareagovala na komentáře kolegů. Děkuji mnohokrát. Vážení kolegové, teď uděláme 20 minut přestávku než přejdeme k problematice pracovní skupiny pro cestovní ruch, takže budeme pokračovat v 17.30. E, zatím, co jste všichni tady, tak ještě bych oznámil, že příští schůze se koná 6. září 2012 15 až 18.30, takže prozatím děkuji.